poslance Evropského parlamentu. Paní Norika Nikolaj s účinností od 7. července 2014 opustila frakci EPP a vstoupila do frakce ALDE. V frakci ALDE, GUE, EPP, EKR a FDD e e e jsem obdržel